ke změně nařízení číslo 1150 z roku 2000 k provádění usnesení 2007636 ES a Euratom k systému e, vlastních prostředků společenství. Je to docela hm, šílený název, za nímž se však skrývá důležitá aktuální otázka, to vlastně a to, jakým způsobem si státy přispívají do evropského rozpočtu hlasování o tomto požadavku požadavku na použití naléhavého postupu se bude konat zítra ráno v 9 hodin. Podle článku 105.6 eh, kon, předseda konference předsedů sděluje, že nejsou žádné námitky k doporučení výboru EK.